Takže tím jsme ukončili tento bod. Jako obvykle oznámíme, že hlasovat budeme o tom zítra v 11.30. Budeme hlasovat tady o té zprávě a příslušných pozměňovacích návrzích. A nyní několik oznámení, které tady mám. Za prvé, obdrželi jsme od rady dvě stanoviska v prvním čtení také důvody, proč je přijali a také stanovisko komise. Bude to zveřejněno v zápisu z tohoto zasedání. Parlament má tři měsíce na to, aby se k tomu vyjádřil a ta lhůta začíná běžet zítra 26. října 2012. Dále od skupiny zelených jsem obdržel žádost o jmenování do parlamentních výborů. Toto jmenování je uvedeno v zápisu z tohoto zasedání a bude to považováno za schválené, pokud nikdo nepředloží námitky do schválení dotčeného zápisu. Další bod na pořadu jednání to je eh, zpráva mé milé přítelkyně paní Eider Gardia Sával Rubial o inovačních finančních nástrojích v souvislosti s příštím víceletým finančním rámcem. Slovo má paní Gardia Sával jakožto zpravodajka k tomuto bodu. Děkuji mnohokrát, pane předsedající, vážený pane komisaři Levandovsky, tak už se vidíme po třetí na této plenárce. Nejprve bych chtěla poděkovat za práci eh, všem kolegům, navrhovatelům eh, a stínovým zpravodajům. Jsou tři hlavní důvody,